Um, Můj původní návrh byl, že bychom se o tom zmínili až při samotném jednání, ale koordinátoři na to měli jaksi zásadnější nebo silnější názor. A byla tam opravdu velká většina pro toto rozhodnutí, takže se tomu musíme podřídit. Samozřejmě jako plenární eh, formace výboru můžete ještě program dále změnit. Pokud si přejete pozvat paní Běnkovskou, tak o tom můžeme i tady na výboru hlasovat. Ale je potřeba o tom skutečně už rychle rozhodnout. Takže chápu to tak, že jsme s touto úpravou program jednání schválili. Teď eh, ještě k zápisu ze 6. listopadu a 20. a 21. listopadu. Máte to ve složkách, pokud nikdo nic nenamítne do konce dnešního jednání, považujeme tyto zápisy za schválené. Také máte ve složkách zprávu z mise naší delegace do Polska, která proběhla 18. až 20. září. Další oznámení se týká hnojiv, nařízení o hnojivých přípravcích. První neformální trialog je naplánován na zítra ráno. Hlavním výborem je IMCO, ale jako ENVY máme výlučnou pravomoc, pokud jde o otázku kontaminujících látek a bylo tedy dohodnuto, že by zpravodaj ENVY, což je paní Gartýny, vedla jednání eh, o těch kontaminantech. Pokud jde o dnešek, tak máme tlumočení do 21 jazyků. Máte k dispozici eh, elektronické materiály a po podklady k dnešnímu jednání, také webstreamováno naše eh, zasedání. Naše DG ITEC zakoupilo novou kameru, která je schopná pořizovat video 360 eh, stupňů, takže bude testovat tuto novou kameru během odpoledního jednání našeho výboru, takže jednání je webstreamováno každopádně, jak je obvykle, ale tentokrát odpoledne použijeme tu novou eh, kameru, která má ten kompletní eh, záběr, tak jenom abyste věděli o této novince. Tak a teď už se můžeme pustit do prvního bodu na programu jednání tedy do samotné legislativní práce, jedná se o eurovinětu. Tedy jde o výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Máme tady návrh stanoviska. Autorem je pan Danc, takže máte slovo jako zpravodaj, prosím. Děkuji, paní předsedkyně trochu eh, ke kontextu. Tato směrnice je možná špatně pojmenována. To, eh, ten název euroviněta eh, není úplně správný. Chceme opustit tento systém směrem k mítnému a tato směrnice přesto představuje právní základ pro eh, spoplatňování eh, komunikací, některých komunikací, které používají těžké nákladní vozidla eh, v rámci sítí TNT. Netýká se to členských států, nebo respektive nestanovuje tam nutnost spoplatnit tu infrastrukturu, ale stanoví minimální požadavky. Jde o revizi směrnici a o lepší eh, uplatňování zásady znečišťovatel eh, platí, pokud jde o všechny uživatele těžkých nákladních vozidel a postupně i osobních vozidel. Jak jsem říkal, chceme se zbavit těch časových eh, známek eurovinět cestou a nahradit to mítným, které bude odrážet skutečné používání. Pokud jde o emise skleníkových plynů, tak silniční doprava je hlavním zdrojem emisí v EU. Odpovídá za 23 veškerých emisí ze silniční dopravy vůbec a silniční doprava má veliký podíl. Velký podíl mají samozřejmě i osobní vozidla, nicméně těžká nákladní vozidla a jejich emise rostou. Takže vzhledem k těmto emisím eh, je třeba se vypořádat eh, s tím spojenými náklady, se znečištěním eh, ovzduší, které má na svědomí půl milionu úmrtí v EU ročně. Emise se silniční dopravy k tomu značně přispívají, takže roste poptávka po tom, aby se také řešilo přetížení dopravy protože to má environmentální, sociální náklady a dopady, dochází k dalším znečiš, dalšímu znečištění, eh, spotřebě paliva a tak dále. Takže obecně návrh Evropské komise je velice dobrý a podporuji hlavně ten všeobecný cíl, Stanovisko, které předkládá, má zajistit efektivní a spravedlivé nastavení eh, poplatku za užívání infrastruktury. Jde nám totiž nejenom o snižování emisí CO2, ale dalších znečišťujících látek. Jde nám tedy o lepší uplatnění zásady znečišťovatel platí a chceme zrychlit přechod eh, k čisté mobilitě s nulovými emisemi. Pokud jde o působnost tohoto návrhu, ta komise rozšiřuje nebo navrhuje rozšířit působnost na veškerá e, těžká nákladní vozidla, včetně e, autokarů a autobusů a nakonec i na lehká užitková vozidla. A důvodem je to, že i auto automobily, dodávky a lehká vozidla dostatečně nepřispívají přes prostřednictvím výběru poplatků Eh, za eh, opotřebovávání nebo k opotřebovávání infrastruktury, takže si myslím, že nastavit spravedlivější hospodářskou soutěž a spravedlivější ceny pro přepravce, takže mm, si myslím, že bychom tam měli zařadit eh, i dodávky, které přepravují zboží, protože ty jsou teď regulována jako lehká nákladní vozidla v rámci návrhu komise a mítné pro ta těžká vozidla se týká vozidel nad 5 tun, ale já myslím, že bychom měli zohlednit i velké dodávky, protože i ty se často používají pro přepravu zboží, takže by na ně měla platit eh, stejná pravidla. Pokud jde o poplatky za používání infrastruktury, vítám eh, postupné rušení té vyněty, protože to neodráží skutečné používání infrastruktury a uh, nerozlišuje se, nakolik kdo skutečně silnice využíval, takže pokud eh, nastavíme mítné, tak si myslím, že to je proporčnější a lépe to umožní uplatňovat zásadu znečišťovatel a uživatel platí. Takže já bych tam nastavil data pro stahování vinět u těžkých eh, vozidel do roku 2022 a u lehkých vozidel do roku 2026. Už jsem říkal dříve, že jsou tady externí eh, náklady související s dopravou. K tomu návrh komise chce rozšířit eh, externí eh, přeúčtovávání nákladů. Navrhují to rozšířit na nákladní těžká vozidla, ale opět já si myslím, že to bude příliš velká administrativní zátěž. Proto navrhuji, aby aplikace externích eh, poplatků eh, podléhala eh, poplatku za infrastrukturu. Týkalo by se to nákladních vozidel a také dodávek, které přepravují náklad od roku 2021 u ostatních od roku 2026. Také chceme podporovat přechod e, k nulové emisní mobilitě a spoplatňování e, komunikací nám může pomoci v této věci. Takže abychom urychlili tento přechod k nulové emisní mobilitě, tak navrhuji nechat tam 75% slevu u Eh, vozidel s nulovými emisemi, jak navrhuje komise, a chce vyškrtnout čtyřletou výjimku z eh, externích eh, nákladových poplatků, protože si myslím, že je to relevantní pouze pro Euro 6, ale nemusí to být relevantní už pro ty další třídy, takže si myslím, že nám to nepomůže k tomu přechodu k, nulovém, k nulovým emisím. A pokud jde o alokaci eh, příjmů z z těchto poplatků za využívání komunikací, ty by se měly použít pro další údržbu infrastruktury, snižování znečištění ze silniční dopravy a eh, k přechodu k nízkoemisním vozidlům pokud eh, lidé neuvidí, na co se používají peníze, které jsou z mítného vybrány, tak bude obtížné pro členské státy takové poplatky ospravedlnit. Těším se na spolupráci s dalšími skupinami a doufám, že zpracujeme dobrý postoj za NV, který můžeme poslat výboru TRAN. My odpovídáme za spoplatňování externích eh, nákladů a také za emise CO2, takže k tomu především se chceme vyjádřit. Děkuji. Děkuji. Vzhledem tomu, že v 11 dorazí pan ministr za bulharské předsednictví, tak eh, omezíme řečnickou dobu, abychom nepřekročili eh, bod, tedy čas, který máme věnovaný tomuto bodu. Takže stínoví zpravodajové. Začneme panem Křipem. Minutu a půl pro zpravodaje, eh, tedy pro stínové zpravodaje předničanca. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská komise podle mě připravila zajímavý návrh směrnice, který jde dobrým směrem. Jak o tom mluvil i navrhovatel našeho stanoviska, pan Sepp Dance. Pokud jde o platby které souvisejí s počtem ujetých kilometrů po silnicích, eh, na rozdíl od eh, viněty, které souvisejí s dobou používání automobilu, ovšem neodráží skutečné využívání silnic. To nám připadá jako dobrý návrh. Z hlediska uživatele silnice to ovšem eh, vypadá spravedlivější, Zdá se to také spravedlivější z pohledu těch, kteří provádějí hospodářskou činnost. Ten systém s vinětou, s dálniční známkou je zase pohodlný. Protože si jednou koupíte známku a potom můžete v tom určeném čase využívat silnice, tedy dálnice. Ale také máme hodně signálů, týká se to použi- uživatelů osobních automobilů, kteří zdůrazní, že často když eh, výjíždějí do některé země, tak si musí koupit eh, časovou eh, známku a tím pádem ten jednorázový přejezd neodráží ty náklady. A to je tedy vlastně část, která by neměla být tím nařízením pokryta. Platby za využívání dálnice budou důležitým prvkem dopravní i ekologické politiky každého členského státu byly předloženy argumenty, doprava přispívá ve vysokém stupni eh, ke znečištění ovzduší a když nejsou poplatky žádné, tak musíme také říci, že je to prvek politiky dané země. Víme, že některé země, které zatím nevybíraly žádné poplatky, tak eh, teď se připravují na zavedení tohoto systému a myslím si, že ta iniciativa Evropské komise eh, může jistým způsobem narušit tyto přípravy a toho si musíme být také vědomi. Teď samozřejmě mám na mysli především Německo. Je zde také vyžadován určitý stupeň harmonizace na úrovni Evropské unie. Otázka, kterou musíme rozmyslet, je rozsah této harmonizace, úroveň této harmonizace. Musíme harmonizovat způsob výběru poplatků nebo také způsob vydávání těch prostředků ze strany členských států, to je otázka v současné chvíli, která je důležitá z hlediska této debaty. Zdá se nám, že dobrým směrem je říci, že tyto prostředky takto vybrané musí směřovat na cíle související s dopravou a také tedy z náklady na životní prostředí. Takže by se z toho neměly financovat nové cíle. A mám ještě, prosím, paní předsedkyně, poslední větu. Chtěl bych se zeptat, jedna otázka na komisi. Chtěl jsem se zeptat na tedy Evropské komise, pokud jde o e, přechod se systému euro na e, systém CO2. To je jasné, ale proč e, tyto změny nejsou obsaženy v textu směrnice? Předsedkyně přerušuje řečníka a není mu vůbec rozumět. Děkuji, takže máme všichni omezený čas, takže to už bylo příliš dlouhé z vaší strany. Teď se hlásí paní Meissner. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být stručná a dodržet čas. Já eh, děkuji eh, zpravodaji za návrh. Když vycházíme z toho, že na silnicích je produkováno mnoho emisí a že se snažíme to nějak zvládat, tak by se dalo říci, že bychom mohli eh, každý kilometr, spoplatnit každý kilometr, protože mm, za využívání té infrastruktury user and polluter based, to tady ale nemáme takhle podle mého názoru by to měl být cíl. Čili eh, mnohé v tom názoru má svůj smysl. Eh, Vyněty jsou dobré, já myslím, že je nemůžeme odstranit eh, okamžitě a všude, ale je to chybný systém. Mělo by se opravdu platit za ujetou vzdálenost. Tímto systémem bychom ten systém vynět měli ehm, nahradit. Jestli je pragmatické řešení navrhnout tady přímo termíny a jestli to bude fungovat, to je otázka. Ehm, poplatky za využívání silniční sítě, že by se měly zvýšit, to je jasné a správné. 75 ehm, těch, mm, která, která jsou zde navrhována, to je také v pořádku. E, zvýšení eurotřídy, to bychom si také měli rozmyslet, protože je to velmi ambiciózní a nevím, jestli je to správná cesta. E, a každopádně bychom měli odměnit ty, kteří se chovají jaksi zodpovědně. Každý ministr financí má radost z příjmů do pokladny, ale musíme myslet také na to, aby skutečně e, mm, ty peníze byly využity pro infrastrukturu a pro ochranu životního prostředí. Děkuji. Děkuji, nyní pan Ek. Danke, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, návrhy komise podle mě jdou správným směrem a já podporuji rozšíření eh, rozsahu působnosti eh, vozidel, na eh, vozidel, tedy okruh vozidel, která spadají pro to nařízení o eurovinětě je dobré, že se budeme řídit způsobenými škodami doufám, že teď využijeme příležitost, eh, abychom ty negativní dopady na klima ehm, eh, řešili poplatky za eh, používání auto, automobilů nebo nákladních automobilů. Budoucí směrnice o eurovinětě by měla přinést pokrok, zejména ve smyslu využívání principu toho, kdo znečišťuje a harmonizace, poškození Eh, životního prostředí a biodiverzity, negativní dopady na klimatické změny a závislost na fosilních palivech. To všechno tady musí být pokryto eh, a eh, také eh, zde musí být přihlíženo k, ke standardům ochrany životního prostředí. Vozidla pod 12 tun, autobusy, to všechno by tady mělo být zmíněno. Moje pozměňovací návrhy cílí k tomu, aby se zlepšily také pracovní podmínky, abychom zabránili sociálnímu dumpingu. To je všechno situace, kterou dnes máme. Ehm, řidiči kamionů z východní a jižní Evropy eh, jsou znevýhodněni eh, oproti řidičům ze západní Evropy, čili zprávy. Já eh, mám radost ze spolupráce s panem zpravodajem a děkuji všem kolegům. Děkuji. Nyní pan Taylor. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Sebovi. Blahopřeji k odvedené práci. Myslím si, že je to opravdu velice dobrý eh, krok správným směrem. Návrh Evropské komise je v podstatě dobrý vlastně na 60 veškerého znečištění pochází z osobních vozidel a tak je naprosto zásadní, aby tato vozidla, stejně jako další, eh, spadala do působnosti směrnice. Také podporujeme povinné rozlišování eh, poplatků za CO2 a eh, spoplatňování na základě vzdálenosti, protože to je důležité pro motivaci k efektivnějším a čistějším jízdám. Přechod eh, k mobilitě s, nulovou, s nulovými emisemi, to je opravdu naléhavá věc, pokud chceme na, na, naplnit klimatické cíle které jsme se stanovili a cíle v oblasti znečištění ovzduší. Takže já bych eh, navrhl, abychom dali větší váhu dalším znečišťovatelům, eh, například eh, čas, prachovým částicím a oxidům dusíku, což jsou také faktory, které zásadním způsobem ovlivňují zdraví a mohly by nám tedy pomoci zlepšit stávající situaci. Jinak si myslím, že třeba si uvědomit, že v oblasti dopravy Eh, musí všichni začít platit eh, svůj díl eh, odpovědnosti. To znamená, měli bychom nastavit minimální externí náklady a to začít aplikovat na celou přepravní síť. To si myslím, že by povzbudilo hospodářskou soutěž mezi různými druhy dopady. Abychom to ještě dále posílili, tak řeknu, že 100% železniční sítě už je vlastně ošetřeno mítným, takže si myslím, že potřeba jenom nastavit rovná pravidla hry. Děkuji. Paní Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za návrh, který předložil k novému návrhu komise. Mně se zdá, že stanovisko výboru Envy může velmi jasně podtrhnout ten princip, kdo znečišťuje, ať platí, což je rozhodně nespochybnitelný princip, nejen v dopravě, ale i v jiných odvětvích. Komise chce rozšířit působnost této směrnice, aby se zahrnuly nejen těžká vozidla, ale i osobní automobily. A máme zde také nahrazení systému časové dálniční známky, mítným, které bude vypočítáváno na základě ujetých kilometrů, což je efektivnější opatření. Ovšem chceme, aby toto legislativní stanovisko bylo co nejrealističtější. To je výzva. Chceme, aby to bylo zároveň také ambiciozní a napomohlo k dosažení našich cílů pro rok 2020. To znamená, aby se zcela internet, internet, internalizovaly náklady na silniční dopravu. Proto budeme bojovat za to, aby tyto náklady byly investovány do alternativních způsobů dopravy s nulovými emisemi, aby to bylo povinné, aby se to znovu tyto peníze takto vybrané investovaly do silniční sítě, do toho, aby se také urychlil přechod na elektromobily. Musí to být eh, tedy transparentní používání zdrojů, musíme se rychle vzdát eh, toho systému dopravy, tak jak funguje dnes. Děkuji, paní Mela. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Je zde několik problémů Především pokud jde o to, že se stejně spoplatňují národní automobily a zahraniční automobily. Některá průjezdní země, jako je Francie, má velké náklady na údržbu své silniční sítě a je zcela normální, aby se na tom podíleli všichni, jak naši občané, tak zahraniční návštěvníci. My na tom budeme pracovat jistě eh, s velkým zájmem, ovšem vzniká zde jeden problém a sice se tímto způsobem tady prosazuje evropské zdanění. A na to my si dáme velký pozor. Děkuji, pan Dorfman. Jedna minuta. Děkuji. Já si myslím, že ta zpráva jde správným směrem a chtěl bych k tomu připomenout dvě, tři věci. Velmi důležité je, aby i malá dopravní vozidla, malá nákladní vozidla eh, byla zahrnuta do mítného eh, ono je to tak, že na těch silnicích se objevuje stále více takovýchto vozidel a není to problém míta, je, to, je tady také problém eh, času jízdy a času odpočinky, či, odpočinku, na to bychom se měli podívat. Každopádně míto by mělo být závislé na ujetých kilometrech, asi potřebujeme nějakou přechodnou dobu do roku 2025. Eh, žádný členský stát by do té doby neměl zavádět nové míto nebo nové vyněty. Um, ehm, hmm protože by se situace ještě zhoršila. Eh, účelové vázání považuji za správné, ale to účelové vázání by mělo být eh, uděláno tak, aby obyvatelstvo a eh, životní podmínky obyvatelstva podél těchto tras by měly být z těch peněz zlepšovány. Mnohé dálnice jsou vlastně také velmi ziskové podniky, jsou placené, jsou provozovány soukromými společnostmi, čili my bychom neměli zvyšovat tyto zisky eh, mm, poskytovatelů koncese, čili eh, tady eh, bychom se měli postarat po to a o to, aby ty vybrané peníze posloužily ke zlepšení životních podmínek v příslušných oblastech. Nyní zástupce komise, prosím. Yes, thank you. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji za velice dobrou zprávu. Komise vítá navrhované pozměňovací návrhy a vidíme, že zpráva je v podstatě v souladu s tím co předložila paní Revodalon ve výboru pro dopravu. Povšimli jsme si opatření, která se týkají životního prostředí, například eh, ten náhrady referenčních eh, hodnot minimálními hodnotami to je věc, kterou určitě můžeme zvážit. Bereme na vědomí ty navržené lhůty pro postupné odstraňování systému spoplatnění komunikací mm, v závislosti na čase. To si myslím, že znamená jaksi nastavení vyšších ambicí. Dále vítáme navrhované změny, které se týkají vozidel s nulovými eh, emisemi, to znamená sleva ve výši 75%, která by se uplatňovala hned od eh, začátku platnosti této směrnice. S tím určitě nemáme problém, spíše naopak bych řekl. Pokud jde o eh, vázanost, účelovou vázanost prostředků, tak komise vždy říkala, že by se víc výnosy z mýta a známek měly znovu eh, investovat do dopravy, zejména do její udržitelnosti. Takže vítáme to doplnění, které uvádíte v článku 9 této směrnice. Je to způsob, jak motivovat eh, uživatele k tomu přecházet k čistějším druhům dopravy ale jedno drobné upozornění, asi jste si povšimli dalších prvků, které v současné době směrnice obsahuje v rámci tohoto článku, to znamená eh, ta opatření, která podporují bezpečnost silničního provozu, bezpečné parkování, to vlastně zmizelo z návrhu, v návrhu zprávy a eh, poprosil bych, abyste to znovu zvážili. Abych zareagoval na ten dotaz ohledně Eh, různých poplatků podle emisí CO2. Ta směrnice to nějakým způsobem přesně eh, nepopisuje z toho důvodu, že údaje, které bychom tomu potřebovali, abychom měli jasné informace o výši emisí u nákladních těžkých vozidel, tak ty zatím k dispozici nejsou. byť se na příslušné metodice právě teď pracuje, takže jakmile budeme mít eh, k dispozici eh, osvědčené údaje o emisích CO2, tak eh, bychom mohli předložit konkrétní způsob, jak nastavit různou výši poplatků podle množství emisí CO2. Takže z tohoto důvodu jsme se rozhodli postupovat formou aktu v přenesené pravomoci. Ale ona je to i politická otázka, pochopitelně zda parlament či členské státy budou chtít přistoupit na to, že by se takovéto opatření řešilo delegovaným aktem. E, my jsme to navrhli proto, že by nám to otevíralo možnost e, odstupňovat poplatky podle objemu emisí v poměrně krátké časové lhůtě, tedy že bychom nemuseli čekat na další přeskum celé směrnice. Děkuji. Děkuji. Pan Danc. Pane Dánci, poprosím o stručnost. Děkuji. Ano, velice stručně. V podstatě chci jenom všem poděkovat za vyjádření. Děkuji i komisi. Myslím, že tady panuje schoda, pokud jde o základní prvky eh, tohoto návrhu, byť jsou tady některé drobné rozdíly, ale v podstatě nic zásadního, co bychom nemohli eh, dořešit dalším jednáním. Shodneme se na tom, že potřebujeme podporu těch hlavních principů tohoto návrhu Eh, na jakých bude stát eh, systém mítného v silniční dopravě v EU, eh, což bude znamenat, že všechny země budou podléhat vlastně evropské legislativě v této věci. Děkuji. Děkuji. Tak skončili jsme opravdu přesně včas. Máme tady termín pro pozměňovací návrhy 1. února. Hlasovat se ve výboru bude 26. a 27. března. A teď eh, přistoupíme k dalšímu bodu na programu jednání, což je výměna názorů s panem Neno Dymovem, který je ministrem pro životní prostředí a vodní zdroje. Zastupuje tedy bulharské předsednictví a já, mu, já ho tady přivítám. Hello everyone. So let's start our uh, next... Vítám všechny, máme zde další bod na pořadu jednání a já zde srdečně vítám pana ministra Nena Dymova, který je pověřen životním prostředím a vodou, vodami. Eh, zastupuje zde bulharské předsednictví. Chci také poblahopřát eh, Bulharsku k jeho prvnímu předsednictví rady a popřát co nejvíce úspěchů v příštích šesti měsících. Jako obvykle, na začátku předsednictví ministr vytýčí hlavní priority bulharského předsednictví v oblasti životního prostředí, klimatu a vymění si názory se členy našeho výboru. Ministr se bude zabývat také takovými oblastmi, jako je bezpečnost potravin, což je také v kompetenci našeho výboru. Těšíme se tedy na vaši prezentaci a dáváme vám tímto slovo. Děkuji. Já si dovolím hovořit svým vlastním jazykem, ale rád bych vás všechny pozval, pokud nebude dost času za tuto hodinu a půl abychom pokračovali dále v otázkách, pokud tedy nebudou zodpovězeny. Ještě jednou děkuji a teď budu hovořit bulharsky. Vážená paní předsedkyně, vážení zástupci výboru, chci říci, že jsem trochu nervózní tím, že vám dnes členům výboru Envy máme prezentovat priority bulharského předsednictví v oblasti životního prostředí. Bulharsko jako jeden z nejstarších států v Evropě nemůže se hrát jinou roli, než obohacovat a rozvíjet kulturní svébytnost Evropy. Bulharsko přispívá k různorodosti kultury nejen svým historickým bohatstvím a svými uměleckými díly, ale také tím, že dala Evropě jeden, jednu ze tří abecet, tedy cyrilici a zbuku. Bulharsko už po mnoha staletí za cenou vlastních obdětí chránila Evropu před nájezdy eh, cizích nájezdníků. Ten náš úkol, který plníme jako ochránci, spočívá také v tom, že chráníme různorodost. My jsme na prvním místě eh, ve světě, nebo tedy v Evropě, pokud jde o různorodost, a na druhém místě, pokud jde o eh, biologickou rozmanitost. Chceme zachovat rovnováhu mezi rozvojem a ochranou životního prostředí a v tomto smyslu budeme konat jako předsednictví v Evropské unii. Pro nás jako pro předsednictví je obzvlášť důležité vést efektivně dialog s Evropským parlamentem, protože to je spoluzákonodárce. Představené priority v oblasti ochrany životního prostředí budou důležitou součástí vztahu s Evropským parlamentem. Přijímáme výzvy prvního předsednictví, které bude Bulharsko vykonávat. Já jsem připraven být v neustálém kontaktu, abychom vypracovali fungující řešení a dosáhli konkrétních výsledků s cílem chránit zájmy evropských občanů a evropské hodnoty. Evropa a evropští občané potřebují více bezpečnosti, stability a solidarity. Bezpečnost, která zajistí také ochranu zdraví občanů a zdraví planety, zajistí také konkurenceschopnost prostřednictvím stálého rozvoje a zeleného hospodářství. Je třeba také klást důraz na uh, přechod na oběhové hospodářství a také na solidaritu, která bude spočívat na hlubším propojení jednotlivých států Evropské unie s tím, že budeme přihlížet k našim specifikům, jak kulturním, tak geografickým, a zdůrazňujeme také přechod na oběhové hospodářství, na to, aby se dobře využívaly přírodní zdroje a aby se také snížil dopad na životní prostředí. Budeme usilovat o dosažení udržitelného rozvoje a aby také bylo možno realizovat různé ekoinovace. Naší hlavní prioritou je oběhové hospodářství a ekoinovace. Děkujeme za to, že minulý týden výbor Envy přijal balíček o oběhovém hospodářství. Plánujeme, že bude prioritou nová strategie pro plasty. A povedeme debatu na toto téma na úrovni ministrů v březnu na zasedání rady. Chceme vést diskuzi na téma zvýšení recyklace a snížení skladování nebo spalování odpadu. V červnu proběhne summit rady, kde chceme přijmout v tomto smyslu závěry. Je třeba postupovat v této oblasti rychle a je také nutno, aby to byla důležitá priorita. Chci také zmínit debatu, která se bude eh, týkat eh, styčných bodů mezi eh, různými právními akty, které se týkají chemikálií a odpadu. Předsednictví se bude zaměřovat také na zlepšení kvality ovzduší, protože znečištění ovzduší to není jen tedy problém ekonomický, ekologický, ale také problém sociální a na to se chceme zaměřit. Problém se kterým se potýkají nejen jednotlivé státy Evropské unie, je to podle Evropské komise 16 členských států, ale celkově jako celá Evropská unie. A proto se chceme zaměřit na takové kroky, které budou směřovat eh, k různým inovacím, jejich cílem je zlepšit kvalitu ovzduší aby se zlepšil jak stav životního prostředí, tak i zdraví našich občanů. To bude téma konference na vysoké úrovni věnované ekoinovacím. My ji zorganizujeme 5. a 6. 2. v Sofii s Evropskou komisí. Kvalita ovzduší bude předmětem debaty na neformálním summitu o životním prostředí v Dubnu. Chci pozvat paní předsedkyni i další poslance na tyto dvě akce. Chceme mít také lepší a efektivnější vymáhání práva. Je to naše společná zodpovědnost. Evropská legislativa obsahuje současné i budoucí cíle. Ovšem eh, některé ty cíle nejsou závazné a tím pádem zde chybí jistota. A je zde také problém, protože je zde rozpor mezi právními akty, které se týkají životního prostředí na straně jedné a na druhé straně a zemědělství a klimatu a energetiky. A to je třeba vyladit. A tyto rozdíly je třeba odstranit. Povedeme politickou diskuzi na toto téma v Dubnu na neformálním summitu. Bude se o tom hovořit také v kontextu semináře v březnu, který bude organizovat, eh, nebo tedy v rámci evropského semestru v březnu. Abychom se vyhnuli špatným interpretacím, chci zdůraznit, že v Evropě existuje politický konsensus, pokud jde o klimatické změny a prostředky, které je třeba v tomto smyslu využijete. A Bulharsko určitě bude usilovat o zachování a posílení tohoto koncensu. V příštích měsících budeme aktivně připravovat COP24 a blížící se Facilitating Dialogue, který se týká uvedení v života pařížské dohody. Budeme také hovořit o tom, jak lépe využít finanční zdroje z rozpočtu Evropské unie k dosažení těchto cílů nový legislativní rámec pro dekarbonizaci dopravy. To je druhá oblast, kde budeme aktivně působit. Budeme usilovat o dosažení politického konsenzu v jednáních s členskými státy, pokud jde o monitorování a notifikace emisí těžkých vozidel. Chceme vypracovat normy pro emise CO2 pro osobní automobily a dodávky. Automobilový průmysl má samozřejmě pro Evropany velký význam, to my bereme v úvahu. A chceme proto předložit jako téma k diskuzi na ministerské úrovni na červnové radě téma dekarbonizace tohoto odvětví. A nakonec bulharské předsednictví probíhá v klíčovém okamžiku pro budoucnost Evropské unie. Máme co dočinění s výzvami a s krizemi, které jsme si ani nedokázali představit, na které jsme zapomněli v dobách blahobytu. Ovšem ty krize nás posílily a naučily nás, že nic nesmíme brát jako samozřejmost. Já si myslím, že na ty krize musíme reagovat heslem více Evropy. A také si myslím, že všichni patříme do jedné Evropy, která je sjednocená, prosperující a solidární. Jednota je silou. Děkuji, pane ministře. A nyní zde mám koordinátory politických frakcí nebo jejich zástupce, kteří položí své dotazy. Jak jsem říkala, Nejdříve pan Lavia. Děkuji, pane ministře, za to, že jste dnes mezi nás přišel na zasedání výboru pro životní prostředí a pohovořil o tématech, která tvoří priority bulharského předsednictví. Tato spolupráce mezi oběma spoluzákonodárci je zásadní, tedy na jedné straně rada, na druhé straně parlament, protože ve smyslu Lisabonské smlouvy rozhodují o legislativních liniích, eh, kde se potom Evropská unie bude pohybovat. Je důležité, že jste zdůraznil důležitost některých legislativních balíčků, které chce Rada implementovat a věnovat jim pozornost eh, v průběhu bulharského předsednictví. Vycházíte z toho balíčku o kruhovém hospodářství, recyklaci, omezení skladování odpadu. My plně souhlasíme s cíly po té dohodě, které bylo dosaženo na konci roku s předcházejícím předsednictvím na tom legislativním balíčku, aby se teď okamžitě přistoupilo k implementaci a aby také jsme anticipovali ty závěry červnové rady. Takové věci, jako je eh, výkon na eh, ekologické legislativy v souladu s legislativními prioritami, ozelenění zemědělské politiky, to všechno jsou věci, které jsou pro parlament důležité. Je zde ale nebezpečí, které vnímáme z naší strany, především pokud je společnou zemědělskou politiku, že půjdeme směrem k renacionalizaci politik a že se budou ty oblasti, akce v oblasti životního prostředí rozdrobovat. To určitě nechceme. Pak mám konkrétní otázku, která se týká příští revize směrnice o pitné vodě. Bylo naplánováno, že v roce 2015 Evropská komise zreviduje přílohu 1, ke směrnici o kvalitě vod s ohledem na technický a vědecký pokrok, ale nikdy k aktualizaci této přílohy nedošlo. Tam se hovoří o kvalitě vody, především o obsahu boru, což v některých oblastech našeho evropského kontinentu může být diskriminující, pokud jde o dostupnost vzácného zdroje. V této směrnici je tedy obsah boru ve výši 1 mg na litr, stanoven tedy jako maximum. Světová zdravotnická organizace a jiné mezinárodní organizace hovoří o limitu 2,4 mg na litr. Takže i s ohledem na výměnu informací s Evropskou komisí, která říká, že bychom měli tedy zrevidovat tuto přílohu. Zda si vy nemyslíte, že bychom opravdu měli rychle provést eh, tuto revizi a tuto aktualizaci i s ohledem na to, že voda je vzácná surovina a potřebujeme ji. Děkuji. Thank you very much. Now, uh, Děkuji, nyní paní Bonafé. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, pane ministře. Blahopřeji. Jak k vedení tohoto pololetí, protože je to první pololetí, které vedete, tak i k tomu, že jste dnes mezi nás přišel a takto velmi úspěšně prezentoval priority, které jsou důležité i pro nás, pro naši frakci socialistů a demokratů. Budete pracovat na emisích CO2 pro automobily a také pokračovat v trialogu o monitorování emisí CO2 u eh, nákladních automobilů, tím se zabývá kolega Damiano Zoffoli. Týká se to cílů, které jsou zásadní proto, abychom splnili naše závazky vyplývající z pařížské dohody a abychom také zlepšili kvalitu ovzduší pro naše spoluobčany. Také jste hovořil o tom minibalíčku pro oběhové hospodářství a plastovou strategii, ty byly právě vydány a které byly diskutovány minulý týden ve Štrasburku. Jak víte, je zde i další téma, to je tedy oběhové hospodářství, vy jste se o tom zmínil. Říkáte, že je to jedna z vašich priorit. Já jsem byla spravodajkou, je to téma, kde jsme dosáhli provizorní dohody minulý měsíc po radě, kde se jednalo opravdu velmi uh, Eh, komplexně, složitě a tvrdě. Teď je to ovšem eh, pozastaveno na sekretariátu rady. Já vás tedy žádám o podporu, o urychlení, aby se nám podařilo dosáhnout dohody a začít implementovat všechna ta opatření, která jsou obsažena v balíčku oběhové hospodářství, pokud jde o zvýšení recyklací a zmenšení skladovaného odpadu. Jsem ráda, že mezi prioritami, prioritami předsednictví je rozvoj ekoinovací. Je to centrální téma. Složité, ale zásadní, protože dnes potřebujeme technologická řešení, potřebujeme inovace, abychom měli produkty, která budou dodržovat kritéria udržitelnosti po celou dobu svého používání. A v tomto smyslu vás také žádám o podporu, aby komise co nejrychleji předložila návrhy které se zavázala předložit v balíčku o oběhovém hospodářství. Ale mám na vás také otázku. Pokud chceme změnit rozvojové paradigma a chceme jít cestou udržitelného rozvoje v Evropě, dříve než ostatní a mít to konkurenční výhody, tak je jasné, že tato témata se nemohou omezovat pouze na životní prostředí, což je sice zásadní, ale vy jste říkal, my věříme v ekonomiku, která ovšem bude schopna chránit životní prostředí. Myslíte, že dospějete k nějakému dokumentu, který podpoří i Rada pro konkurenceschopnost, aby se tyto věci nestaly jen předmětem ochrany životního prostředí, ale i předmětem ekonomické politiky v EU? Děkuji. Připomínám, že máte jen dvě minuty pro každého řečníka. Paní Garling. Děkuji. I já chci vřele přivítat pana ministra. Chci se zmínit o věci, která není na legislativním programu, ale předsednictví to není jenom legislativa, byť je to důležitá věc, eh, ale souvisí s ním i také zvládnutí veřejných nálad ohledně eh, různých eh, témat. A já chci poukázat na téma kvality ovzduší. Já jsem si prošla zprávu Evropské agentury pro životní prostředí a vidím, že Bulharsko řeší tento problém, stejně jako další členské státy. A tak by mě zajímalo, eh, zda zvažujete nějaké kroky, mm, třeba i ve formě prohlášení toho, že členské státy jsou připraveny eh, učinit eh, zásadní opatření v oblasti zlepšení kvality ovzduší, protože skutečně tady příliš dlouhý seznam členských států na to, abych ho zde zmínila, které porušují uh, požadavky na kvalitu ovzduší a myslím si, že by to opravdu byla důležitá věc, kdyby vaše předsednictví se připojilo k nějakým konkrétním krokům a zajímalo by mě, jaké máte vaše vnitrostátní zkušenosti, kterými byste jako předsednictví mohli přispět k tomu, aby se celá záležitost trochu posunula. Děkuji. Pan Gerbrandy, prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji, pane ministře, za to, že jste dnes eh, za námi dorazil. A mám tři stručné otázky. Prvně ke klimatickým změnám. Mluvil jste o konsenzu, který jsme uzavřeli v rámci EU. Mluvil jste o tom, co plánujete jako předsednictví, ale vy osobně jste trochu spochybňoval klimatické změny a to zda lidská činnost je skutečně jejich příčinou. Spochybňoval jste teorii eh, vzestupu hladin moří. A vzhledem tomu, že budete předsedat celé řadě důležitých zasedání o klimatických změnách, tak si říkám, eh, jaký je váš eh, osobní postoj vůči klimatickým změnám v tuto chvíli. To by mě zajímalo. Druhá věc, Kvalita ovzduší, jsem rád, že to je jedna z vašich priorit, ale Bulharsko se připojilo k Polsku eh, v právním sporu ohledně legislativy, která již schválena byla Jde o nové emisní standardy pro velká spalovací zařízení. To bude mít pozitivní dopad na kvalitu vzduší. mimo jiné i v Bulharsku. Můžete tedy vysvětlit, jak je možné, že to je vaše eh, hlavní priorita a zároveň právním způsobem napadáte ten nový standard, který je eh, eh, předkládán a schválen. A potom kvalita biodiverzity do roku 2020. Všude se situace zhoršuje a já nevidím biodiverzitu nikde ve vašem programu. Přesto, kdybychom se chtěli trochu přiblížit k těm cílům biodiverzity pro rok 2020, tak potřebujeme přijímat opatření opravdu okamžitě. Takže se ptám, zda vaše předsednictví je ochotno udělat eh, něco v oblasti biodiverzity v tom příštím pololetí, abychom evropskou přírodu ochránili. Děkuji. Děkuji nyní paní Konečná. Paní předsedkyně, vážený pane ministře, eh, dovolte mi, já chápu důležitost oběhového hospodářství a a eh, odpadové legislativy. Nicméně my před sebou máme velký balíček, který eh, jsme vlastně schválili na posledním plenárním zasedání před týdnem ve Štrasburku a týká se klimatu a jsou to ty tři dokumenty týkající se Uh, LULCF, governance, uh, bude se to týkat samozřejmě i, i uh, biopaliv a, následně například úspor energií a tak dál. A já bych protože vy jste o tom vůbec nemluvil, tak bych se vás chtěla zeptat, jestli bulharské předsednictví plánuje posun v těchto jednotlivých oblastech, ať už přímé implementaci těchto eh, zpráv nebo těchto eh, nařízení legislativních, které nám přicházejí, anebo v rámci trialogů, to znamená, jak se na ně připravujete, jakým způsobem s váma můžeme počítat v těch trialozích, protože pro nás je to velmi zásadní téma. A zároveň eh, bych se vás ráda zeptala na jednu otázku týkající se právě těch biopaliv, a to je, jaký je váš názor na ukončení biopaliv, používání biopaliv první generace v nějakém relativně krátkém termínu a hlavně absolutní ukončení eh, biopaliv používaných z eh, palmového oleje. To znamená zákaz přimíchávání, tak jak jsme ho schválili před týdnem od roku 2021. Zda toto bulharské předsednictví bude podporovat a zda takto bude postupovat. Děkuji. Thank you. And Madame No. Uh, Takže tím bychom uzavřeli to první kolo dotazů. A pane ministře, máte slovo. Můžete zareagovat. Děkuji vám. To byly skutečně velice dobré a důležité otázky a pokusím se nabídnout podrobnější odpovědi. Říkal jsem, že vystoupím na úvod eh, stručněji, že nezmíním úplně vše, abychom měli prostor na, na diskuzi. Takže teď eh, se znovu vrátíme k těm věcem, které jste zmínili. Nejprve tedy pan Laví a vezmu to postupně. Vy jste hovořil o zdraví občanů, to je samozřejmě velice důležité. Pokud jde o kvalitu o vzduší, tak s tím také souhlasím, ale pitná voda, eh, neznamená to, že pitná voda nebo cokoliv dalšího by bylo pro lidské zdraví méně důležité, že bychom to měli podceňovat. Další věc. Evropská komise říká, že v Bulharsku máme Eh, jednu z nejkvalitnějších pitných vod v Evropě. Nicméně já tady teď zastupuji celou radu, takže neho, eh, nehodlám vystupovat čistě jménem Bulharska. Výsledky ohledně eh, výzkumu pitné vody ukazují, že provádění je zásadní, implementace zásadní, pokud chceme dosáhnout dostatečně kvalitní vody v celé Evropské unii, ale ten přeskum, který byl eh, proveden, ukázal na některé problémové oblasti, kde je potřeba dosáhnout zlepšení. To je skutečně fakt. Eh, jde o otázku poskytování informací konečným uživatelům, jde o standardy mm, kvality a tak dále. Takže my očekáváme od komise návrh, který by revidoval současnou směrnici a tam myslím, že se budou tyto záležitosti řešit. Věřím, že tedy nakonec dospějeme ke směrnici, která zajistí rovnou úroveň ochrany zdraví před eh, škodlivými eh, dopady znečištění vod v EU. Jinými slovy, uvědomujeme se význam této věci, ale očekáváme zde iniciativu Evropské komise. Nyní k tomu, co říkala paní Bonafé. Položila několik eh, důležitých otázek, které se týkají oběhového hospodářství, eko, renovat, inovací pardon, a růstu. Takže nejprve k oběhovému hospodářství. životní prostředí je dobrým příkladem oběhového hospodářství. Měli bychom se tedy ze samotného fungování přírody a životního prostředí inspirovat. Ekoinovace to je důležité pro celé naše trio, protože eh, Evropa si eh, prožila teď období eh, krize a já, a já si myslím, že eh, schopnost inovace byla mm, přesně to, co nám umožnilo znovu eh, se z krize eh, vymanit a je potřeba se mm, na naše inovativní schopnost dále spolehnout a spojit úsilí. Takže určitě dojde k velice důležité diskuzi, která bude jistě přesahovat hranice našeho předsednictví a bude se muset ehm, jak si řešit i v předsednictvích ehm, nadcházejících. Určitě se nám to během 6 či 12 měsíců nepodaří vyřešit. Je to ovšem proces, který budeme podporovat a budeme se ho snažit eh, usnadňovat. Pokud jde o ten odpadový balíček, tak Estonsko už udělalo opravdu veliký kus práce. Dosáhli jsme pokroku za jejich předsednictví, pokud jde o odpad. A v únoru se pokusíme předložit tento balíček koreperu, aby celý proces tedy pokračoval dál. Další otázka se týkala kvality ovzduší. Je potřeba přijmout opatření. Ano, s tím souhlasím. Může to být formou nějakého legislativního aktu či jiným způsobem. My máme k dispozici mapu EEA, mapu Evropy, kde vidíme roční eh, nejvyšší teploty a ano, měli bychom se eh, tady zaměřovat i na ty části Evropy, které zatím nejsou součástí EU a kde vidíme problémy, a to je západní Balkán. Na to se chceme soustředit. Chceme nabídnout perspektivu i těmto občanům, mm, kteří vnímají Evropskou unii jako přirozené místo, do kterého patří. Pokud jde o konkrétní opatření, tak já bych rozhodně chtěl, mm, aby do nich spadal i západní Balkán a chci vyzvat ministry životního prostředí, aby dorazili na eh, naše fórum v Sofii, které proběhne v únoru, kde se budeme zabývat ekoinovacemi a kvalitou ovzduší, což je naše priorita. Věříme, že ekoinovace pomohou zlepšit kvalitu ovzduší a chceme eh, do našeho dialogu, jak říkám, začlenit i země eh, západního Balkánu, protože eh, tyto problémy neznají hranic. Nyní pan Gerbrandy a jeho dotazy. Pan Gerbrandy nadnesl několik otázek. Některé z nich byly, řekněme, osobnějšího rázu. Jak už jsem říkal úvodem, odpovím i na osobní dotazy, ale jsem zde jako mm, eh, bulharský ministr a zároveň předseda rady. Takže mm, možná, že bychom osobní rozhovory mohli eh, vést mimo tento zasedací sál. Rád vám tak dopodrobna objasním své osobní eh, postoje. Já myslím, že v Evropě panuje konsenzus, což zdůrazňuji, a to je politický nástroj, jak dosáhnout určitých cílů a věda Věda hledá, věda pátrá a nabízí argumenty pro to, aby se politici mohli dohodnout, dosáhnout konsenzu a konsenzus, eh, jakmile je dosažen, směřuje ke konkrétním opatřením. Předsednictví chce uchovat současný konsenzus a tak jsem to řekl i ve svém úvodním vystoupení. Tak je tady další otázka, kterou jsem si zaznamenal, a to, že Bulharsko společně s Polskem eh, spochybňuje eh, legislativní akt komise. Kvalita ovzduší je hlavní prioritou Bulharska a mm, dalších 16 eh, členských států, možná všech 28 členských států to považuje za prioritu, což nějak neprotiřečí tomu, že napadáme právní akt, eh, pokud jde o právní postup, který byl mm, přijat eh, při jeho schvalování. Já si myslím, že tam došlo skutečně k procedurálním pochybením a mm, myslíme si, že to je potřeba vyřešit a pokud nám soud dá zapravdu, tak je to samozřejmě dobře, pokud ne, tak se s tím samozřejmě také smíříme. Ale právní stát to je jedna ze základních hodnot. A já se domnívám, že máme právo spochybnit legislativu u soudu a proto jsme se k Polsku eh, v jeho žádosti připojili. Pokud jde o ochranu přírody, tak myslím si, že my jako Bulharsko můžeme být v tuto chvíli příkladem, protože jsme jednou ze zemí, která má nejvyšší procento Natury 2000 přes 40 našeho území je v tomto programu. Ekonomický eh, rozvoj musí být vyvážený, musí být v rovnováze s ochranou životního prostředí a biodiverzitu jsem, myslím, dostatečně zdůraznil. Je to důležité pro ekonomiku i pro ochranu životního prostředí, proto aby lidé mohli žít v prosperitě a my nechceme tu rovnováhu narušit ani na jednom tom kraji, protože eh, by to nepomohlo jak se zlepšení kvality života občanů. K tomu, co říkala paní Konečná, Já jsem se vlastně na to snažil odpovědět hned na začátku, když jsem odpovídal na otázky týkající se energetické účinnosti, takže to už jsem vlastně zodpověděl. A pak ta otázka eh, toho nařízení o správě. A pokud jde o tu eh, směrnici o obnovitelných zdrojů, tak bulharské předsednictví by chtělo nadále aktivně pracovat na balíčku o čisté energetice. Budeme vycházet z kroků, které podniklo již estonské předsednictví. Bulharské předsednictví také očekává, že začnou trialogy ohledně nařízení o správě governance a také ohledně návrhu směrnice o energetické účinnosti a o obnovitelných zdrojích. Očekáváme intenzivní a mm, plodné diskuze s Evropským parlamentem. Povedeme tedy s vámi jednání, věřím, že to bude mm, jednání konstruktivní a transparentní. Chtěl bych ovšem zdůraznit v této souvislosti ještě jednu věc vy všichni jako poslanci Evropského parlamentu zastupujete různé sociální skupiny, různé zájmy svých voličů, svých volebních obvodů a je potřeba mezi těmito zájmy najít rovnováhu. Já zase zastupuji 28 členských států, takže rovněž hledám eh, schody, eh, schodu mezi nimi. Takže naše společná, naše společná práce je důležitá v tom, že hledáme tu rovnováhu mezi členskými státy na straně jedné, na straně druhé, mezi eh, zájmy, které zastupujete vy zastupující vaše voliče. Takže věřím, eh, že povedeme důležité konverzace a moje dveře jsou otevřené. Děkuji. Nyní druhé kolo dotazů. Poprosím o stručnost, maximálně minuta. Paní Švica, první řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Dymové, vzhledem tomu, že jedna z vašich priorit je západní Balkán, jak jste řekl, a jeho integrace do EU, tak mám jednu environmentální záležitost, která mm, jaksi je taková konkrétní a možná spadá do vašich priorit před měsícem, a nebylo to poprvé, došlo k zásadní katastrofě z námořního odpadu který se dostal až na chorvatské pobřeží. Po řadu let eh, pobřeží v Grovniku řeší ekologické katastrofy tohoto druhu. Vidím tady, mám tady pro vás fotografie, které to dokládají. Ráda vám je později ukážu, abyste viděl, co se tam děje. Jde o obrovské množství odpadků a dalšího plovoucího odpadu, který pochází z albánských e, míst a z Černé hory a dostává se tedy k našemu přístavu a našemu pobřeží eh, v Chorvatsku. Já jsem vyzývala opakovaně komisi, aby řešila tuto ekologickou katastrofu, protože dotčené země podepsaly barcelonskou úmluvu o ochraně mořského a, eh, pobřež, a pobřeží, mořského prostředí a pobřeží, ale přesto to množství odpadů roste a působí to obrovské škody na životním prostředí, flau, fauně, flóře, Teď Evropská unie přichází s plastovou strategií, eh, řešili jsme to minulý týden na plenárce s komisí. A tak se chci zeptat, eh, zda si myslíte, že Proaktivnější regionální spolupráce mezi členskými státy a sousedními zeměmi z EU, které získaly kandidátský statut, je potřebný proto, abychom lépe implementovali environmentální politiky. Myslíte si, že je možné, že bychom zavedli přísnější kritéria pro zahájení eh, jednání určitých kapitol, tedy konkrétně kapitoly o životním prostředí? Děkuji. Děkuji, pan Barnier. Ministr, madame. Pane ministře, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já jsem eh, trošičku rozpacích. Já jsem byl zpravodajem eh, pro Evropský parlament eh, u příležitosti té historické dohody v Paříži v roce 2015, COP21. Byl jsem také spolu zpravodajem pro COP23. Před tímto slyšením jsem četl osobní stanoviska z vaší strany, která vůbec nejsou v souladu s akcemi, které vedeme my všichni společně v rámci Evropské unie, abychom bojovali proti klimatickým změnám. Vy jste veřejně říkal, že klimatické změny jsou mýtem, který šíří levicové síly, aby kontrolovali průmyslový kapitál. Ne, pane ministře, realita ukazuje, že planeta je v nebezpečí. A na úrovni Evropské unie musíme být eh, první, kdo bude bojovat proti těmto klimatickým změnám. Já doufám, že v těchto šesti měsících eh, dokážete dát svá osobní přesvědčení stranou a že budete hájit evropské pozice v boji proti klimatickým změnám. A na závěr mám otázku. Plánuje bulharské předsednictví specifickou ministerskou schůzku, která by se zabývala financování boje proti klimatickým změnám v návaznosti na One Planet Summit, který 12. 12. zorganizoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji, pane ministře. Děkuji vám za vaše úvodní slovo. Já bych eh, se ráda vyjádřila ke strategii pro oblast eh, plastu. To je důležitá strategie komise a jsem ráda, že vy jste ji zařadili mezi své priority. Chtěla bych říci, že my se teď eh, snažíme eh, dostat eh, sem do Bruselu také tuto agendu G7 a pokud se to podaří, tak se do toho pustíme společně. Eh, a jedna konkrétní otázka. Já se velice zajímám o životní prostředí moří. Bulharsko má pobřeží, máme International Ocean Governance, rada je do toho zapojena, čili zdraví nebo zdravý stav moří je důležitý důležitá otázka v souvislosti s klimatickými změnami a vůbec obecně pro nás všechny. 1. E, června e, bude Mezinárodní den moří, bude se slavit v Burgasu a moje otázka je, co budete vy jako ministr životního prostředí e, v tom, této souvislosti dělat. budete se zaměřovat na biodiverzitu moří nebo na kvalitu vody nebo na ochranu klimatu a moří. Jaká bude vaše konkrétní role? role v této souvislosti. Vy tam určitě budete, budete se mě do toho zapojovat a mě zajímá, jak konkrétně. Děkuji vám. Bezon. Děkuji, paní Kabeson. Děkuji, paní předsedkyně. Já, pokud jde o to vaše stanovisko k životnímu prostředí, tak mě trochu šokuje, že se zavazujete, že budete bojovat proti eh, znečištění a plastům, ale přitom spochybňujete klimatickou změnu. To si myslím, že je chyba. Že zde prostě dopustíme nedůvěru v něco, co je jasně potvrzeno a podloženo. Věda to opravdu potvrzuje. To není situace, Eh, jako v případě toho, proč vyhynuli dinosauři. To my nevíme, jestli to byl meteorit nebo klimatická změna, ale teď si myslím, že máme dostatečné důkazy o tom, abychom věděli, jak to vypadá s, tou klima- s těmi klimatickými změnami. Ovšem, dopady klimatických změn jsou ještě méně spochybnitelné. Záplavy, nebo velké požáry na jihu. To jsou věci, které pozorujeme v posledních letech a potřebujeme mechanismy na boj proti těmto jevům. Máme také mechanismus Evropské civilní ochrany. Jak se na to díváte? Já si myslím, že to by měl být silný mechanismus, který stanoví mapu rizik, protože rizika jsou různá v různých oblastech, takže je to třeba prostudovat, prostudovat jednotlivé oblasti a s tím související rizika pracovat na prevenci a na nápravě, ale nejen na nápravě v okamžiku, kdy dojde bezprostředně k té události, ale také ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, protože třeba v Portugalsku eh, ty požáry mají dlouhodobé dopady. Také by bylo zajímavé vytvořit eh, fond, eh, který se zatím tedy počítá na základě globálního HDP regionu. Ovšem ty regiony třeba, i když jsou chudé, mají tak málo obyvatel, že se zdá, že mají HDP na hlavu mnohem vyšší než třeba jinde v bohatějších regionech. Takže to by se možná mělo přeměnit. Danke, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, děkujeme za to, že jste mezi nás dnes přišel a informoval nás o cílech bulharského předsednictví v oblasti životního prostředí. Eh, vy jste zdůrazňoval, že bulharské předsednictví eh, se chce eh, zaměřit na celoevropské snahy o utlumení globálního oteplování bez ohledu na vaš, váš osobní problém s klimatickými změnami, vy zastupujete Evropskou unii. A mě tedy zajímá, jestli bulharské předsednictví se bude zaměřovat na to, aby škodlivé emise ze zemědělství v budoucnosti e, se staly součástí evropských snah o utlumení globálního oteplování. Momentálně je to téma totiž víceméně tabu. Ehm, Eh, jde o emise z mm, hromadného chovu zvířat a ty emise jsou tak vysoké, že bychom na ně měli zareagovat a mm, eh, Eh, zanechat pštrosí politiku, kterou provozujeme jenom proto, že eh, tady jde o naši, o naši výživu. Eh, předsednictví musí mít odvahu pojmenovat ten problém přesně. A já se ptám, jestli tu odvahu máte, jestli to uděláte, anebo jestli se budete chovat jako vaši kolegové před vámi a budete také strkat hlavu do písku. Děkuji. Thank you, Mr. Volken. Pan Volken, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, já jsem upřímně řečeno trochu šokován tou debatou, kterou tady právě vedeme. Podle mě nestačí konstatovat, že eh, existuje konsenzus o klimatických změnách a že je tedy, eh, že to tak stačí eh, pro předsednictví. Já si myslím, že pro politickou agendu je to málo a zároveň vím, že všichni se zde shodneme na tom, že existuje vědecký konsensus o klimatických změnách a pro Evropskou unii, která chce být úspěšná v boji proti mm, klimatickým změnám, je velmi škodlivé, když se omezíme na pár takovýchto konstatování. Já mám otázku týkající se směrnice o pitné vodě, která eh, navazuje na otázky kolegů. My na ni čekáme v Evropské unii. Máme milion občanů, kteří ještě nemají přístup k čisté pitné vodě a víme, že revize eh, směrnice, eh, směrnice a její revize souvisí také s hnutím eh, právo na vodu. A mě zajímá, co navrhujete, aby ten milion občanů získal přístup eh, k pitné vodě, jaké jsou zde možnosti zásobování pitnou vodou a kterou z nich případně favorizujete. Děkuji. Paní Kadenbach, poslední řečník. Mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás přišel, pane ministře. Eh, na moji otázku jste určitě připravený. Určitě vás eh, nezaskočí, že chceme mluvit o Národním parku Pirin. Eh, je to jeden z nejkrá... jedna z nejkrásnějších oblastí Bulharska. Já jsem tam osobně nebyla, viděla jsem obrázky. Existují ale nyní skupiny obyvatelstva a nevládní organizace, které mají velký strach o kvalitu tohoto národního národního přírodního eh, parku, který patří k, mm, eh, ke kulturnímu dědictví. Eh, plánují se zde určité stavební akce, které ohrožují. Vy víte, že se to týká jenom 2% toho parku. Stále se zdůrazňuje, že tady jde jenom o nějakou lanovku, ale často se mluví o tom, že se nemluví o tom, že se kromě té lanovky obrazovky musí stavět celá infrastruktura přístupu eh, a možnosti rekonstrukcí a ono vlastně konec konců se to dotkne 24% eh, celého toho parku. Ehm, podle bulharských zákonů mm, tady bude docházet také k určitým úpravám eh, vodohospodářství a tak dále. Čili my si myslíme, že postup, který jste zvolili eh, 29. prosince, Eh, že to není koherentní s evropským eh, právem. Eh, máme tady různé směrnice a strategie pro životní prostředí a já bych vám byla vděčná za podrobnou odpověď k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji, tím máme seznam vyčerpán, ale protože zbývá trocha času, tak se ptám, zda je tady ještě nějaký další zájemce mezi poslanci, kdo by se chtěl zeptat. Žádné catch the eye tedy dnes nebude, takže pane ministře, máte slovo. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички, които отправиха. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem, kteří teď v tomto kole položili otázky. Znovu se pokusím odpovědět v pořadí, v jakém byly tyto otázky položeny. Čtyři otázky se víceméně týkaly toho samého, takže přinesu obecnou odpověď. Paní Švice se ptala na oběhové hospodářství jako na jednu z priorit našeho předsednictví. My přijímáme ten balíček prezentovaný komisí o oběhovém hospodářství. To oběhové hospodářství je podle nás, podle našeho předsednictví důležité v kontextu zemí. Je to jeden z činitelů, který stimuluje ekoinovace a my tam vidíme propojení, pokud jde o novou strategii pro plasty v březnu na prvním zasedání rady. Chceme vést na toto téma diskuzi na úrovni ministru Chceme se konkrétně zaměřit na minimalizování odpadu a na minimalizování jejich skladování či spalování. Chceme vypracovat závěry rady, které budou přijaty v červnu. A v těch závěrech eh, chceme nastínit směr dalších kroků v komisi a také říci, které kroky jsou prioritní a je nutno je přijmout co nejdříve. Ministerská debata i závěry rady budou eh, také zohledňovat eh, všechny ty sporné body, které se týkají legislativy v oblasti chemikálií a odpadu. Pan eh, Parňo, paní Kabeson, pan Ek hovořili o klimatických změnách. Obecně tady dovolte, abych reagoval, protože zazněla také otázka, která se týká vody. Je důležité, abychom dosáhli politického koncensu. Nejde mi tedy o sám termín konsensus, ale politika je to důležitá a v politice je konsensus důležitý, protože umožňuje dosáhnout vytýčených cílů. Pokud není schoda, pokud není konsensus, tak prostě řešení není možné. A my využíváme tohoto pojetí, protože to slovo umožňuje dosažení určitých cílů. Ti, kteří dospějí ke konsensu, jsou schopni dosáhnout cíle. Máme 28 členských států, konsensus mezi nimi je důležitý, je důležitý také v Evropském parlamentu. Proto také zde nevidím žádné zvláštní obavy, především jako ministr pro otázky životního prostředí, ani jako představitel předsednictví budu vždycky usilovat o konsensus. Otázka pana Eka. V prvním kole odpovědí už jsem řekl, že kvalita života občanů a zdraví, to je zásadní, to je nesporné. E, vyjádřil jsem se k tomu v rámci toho, když jsem hovořil o kvalitě ovzduší, ale voda, voda to není uh, Eh, žádná výjimka. Prioritou na prvním místě je zdraví občanů a všechno to, co souvisí se zdravím občanů, je důležité. A jak říkám, voda není výjimka. A je nutno, abychom na těch záležitostech pracovali. Zdá se, že jsem ještě neodpověděl na otázku paní Kabeson, pokud jde o civilní obranu, ochranu občanů. Jako představitel předsednictví chci pracovat eh, na takových mechanismech, eh, které budou zajišťovat eh, bezpečnost Evropy. Především pokud jde o oprchlíky. To je důležité téma pro nás. Bulharsko chce učinit pokrok v této záležitosti. Chceme spolupracovat a věnovat této práci čas a věříme, že se nám podaří jít naproti očekáváním občanů v této oblasti. Paní Meissner. A, já už jsem odpověděl na vaši otázku, omlouvám se. Takže Paní Kadenbach, vy jste se mě ptala, mimo mikrofon, omlouvám se, Já jsem vynechal několik otázek, vrátím se k ním. Byla zde otázka, které se, která se týkala národní politiky. A to žádným způsobem nesouvisí s kroky předsednictví. Takže bilaterálně vám mohu poskytnout podrobnosti. Nechci se odklánět eh, nebo nechci utíkat od odpovědi. Ty 2%, to je prostě ta úroveň, která je eh, věnována na cestovní ruch. Ty zbytková procenta, to už bylo ustanoveno v národní legislativě v Bulharsku. My jsme hovořili o dostupnosti nebo přístupu občanů k vodě. My to nemůžeme žádným způsobem narušit. Občané Evropské unie musí mít přístup k čisté pitné vodě. Komisařka také řekla ve svém vystoupení, že tyto plány nenarušují národní předpisy. My můžeme potvrdit, že jako Bulharsko nebudeme narušovat předpisy Unie. Госпожо Paní Meissner, omlouvám se. Vy jste hovořila o tom setkání v Burgasu a o tom, že máme mořské pobřeží, přístup k moři, jak to souvisí se zachováním stavu mořských vod a oceánů. To je velmi důležité téma. Především teď se připravuje velmi významný projekt mapování stavu moře, analýzy stavu Černého moře. Bulharsko jako předsednictví reprezentuje 28 členských států, všechny ty, které mají přístup k moři také. A pro všechny je důležitý přístup, nebo teda otázka čistoty moří a to nejen z hlediska těch států, které mají přístup k moři, ale je to obecně důležité pro čistotu životního prostředí, v konečném důsledku i pro zdraví občanů. Já vás chci tedy poprosit, pokud budete mít eh, příležitost eh, účastnit se tohoto setkání, tak eh, přijďte, my vás všechny srdečně zveme, to téma je pro nás důležité, je to téma, které řešíme s představiteli evropských občanů na té konferenci v Burgasu. Děkuji. To byly opravdu bohaté dotazy. My děkujeme, děkujeme za vaše odpovědi, za to, že jste mezi nás přišel a těšíme se na dobrou spolupráci. Děkujeme za pozvání, která jste zde přednesl a jsem si jistá, že někteří z nás udělají maximum, aby podpořilo bulharské předsednictví také tímto způsobem. Děkuji a přeji hodně štěstí.